Dámy a pánové, pokračujeme v našem zasedání. Nejprve bych vás chtěl informovat o tom, že písemné prohlášení o boji proti skleroze multiplex v Evropě si získalo dostatečný počet podpisů poslanců Evropského parlamentu a podle článku 123 jednacího řádu bude tedy předáno adresátům a bude to zveřejněno eh, v zápise z dnešního zasedání. Jména podepsaných budou uvedena také v zápise. Chtěl bych eh, pana Luhana, který je jedním z podepsaných, eh, nyní dát slovo. Pane Luhanem, prosím. So já er ist nicht hier. Ale pan Luan tady evidentně není. Na tom prohlášení samotném se ale nic nemění. A už dorazil. Tak pane Luane, prosím. Ihre schriftliche Erklärung hat die nötige vaše písemné prohlášení získalo dostatečný počet eh, podpisů, takže teď bych vás chtěl eh, poprosit, abyste v krátkosti k tomu eh, vyjádřil své stanovisko. Vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří podepsali toto prohlášení číslo 20, kde vyzýváme Radu a komisi k tomu, aby podpořili výzkum sklerozy multiplex a aby se snažili o hledání nejlepšího možného způsobu léčby. A já doufám, že to povede k zavedení eh, zvláštního vzdělávání zdravotnického personálu a toto prohlášení eh, se klade také za cíl povzbudit diskusy na veřejnosti a Evropském parlamentu o hledání eh, řešení tohoto problému. Ještě jednou děkuji všem za podporu. Herzlichen Dank. Děkuji. Teď eh, se dostáváme k našemu hlasování. Podle pořadu jednání budeme nyní hlasovat s jednoduchým postupem o zprávě paní Sartory jde o prodloužení platnosti dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazílií.